aby Kosovo bylo uznáno jako stát a na druhé straně zároveň bychom měli mít jakousi povinnost je osvobodit vízové povinnosti. Děkuji, nyní má slovo Dias Demera. Tři minuty, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, jako někteří z vás vědí, tak já jsem byl zpravodajem k nařízení z roku 2001, kterým se reguluje vízová politika EU a také i e, jsme tam řešili i e, ten mechanismus pozastavení ve smyslu směrnit, ve, smysl, ve smyslu nařízení podle, protože to nařízení má Kolumbii, Peru, Tajvan, Gruzii a tak dále na černém seznamu, to je přílohou. A všechny tyto země e, mají určitou charakteristiku, která je společná. Jsou to suverénní státy. A první věta je článek 1. 1 eh, tohoto eh, nařízení 5, 19, 519, který říká státní příslušníci třetích zemí a tak dále. A v dnešní rozpravě my tady nemluvíme o žádné zemi. Pro nás Kosovo je provincie Srbska, stejně jako Vojvodina je součást, poněvadž Vojvodina je nedělnou součástí území Srbska, takže nemůžeme zde být pro roztříštění, rozbití suverénního státu, tedy Srbska. Náš postoj, tedy španělské lidové strany, je známý. A eh, Unie má 28 států a toto nařízení je pro 28 států, ne pro 23. Jak by bylo možné tedy aplikovat toto jenom parciálně? To je přece <clears throat> nástroj, který je velice pochybný, legálně pochybný a nemůžeme tedy toto aplikovat ani na Španělsko, ani na Rumunsko, ani na Řecko, ani na Kypr, ani na Slovensko. A je třeba, aby <clears throat> chom, protože pokud by k tomu došlo, tak určitě pět zmíněných států podá žalobu k soudnímu dvoru a tedy není možné zde eh, dát výjimku vizové povinnosti pro občany eh, provincie, protože my jako Unie nedáváme výjimky provinciím, jenom suverénním státům. To, co říkám, to je právně neodiskutovatelné. A to eh, vůbec nemluvě o tom, že zde máme tedy to nařízení 519 roku 2001 to posvěcuje. Děkuji, děkuji. Pane Dias Demera, na vás tady máme dvě modré karty. První od kolegyně Verža a druhá od kolegyně Fajon. Akceptujete tyto modré karty? Takže první je paní Verža a poté dám slovo paní Fajon. Prosím. <clears throat> Pane Dias Demera, my se známe dobře jsme zvyklí spolupracovat a já vím, že vy jste vynikajícím právníkem a já se, co se vás, na co se vás zeptám, těch pět států, eh, které jste citoval, tak v podstatě eh, dali souhlas s, o, s uvolněním vizové povinnosti bez ohledu na nezávislost Kosova. Takže já se ptám, jak se na to podíváte z pohledu OSN, tedy z pohledu práva na sebeurčení národů. Děkuji. Dobře, děkuji, paní Verža. Já eh, mám mm, o vás to nejlepší mínění, ale nejste dobře informována. Těch pět členských států nedalo svůj souhlas eh, eh, <clears throat> někomu, komu nemohou dát. Nemohou dát částečně výjimku z vizové povinnosti provinci, která je součástí suverénního státu. Děkuji.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 Um, agree on visa liberalisation on kosovo. and just to remind you and maybe you can answer on that do you know that in two thousand and nine we agreed on visa free for taiwan despite that there is no recognition from... jsme se rozhodli ohledně Tajvanu i přesto, že v podstatě jsme oficiálně neuznali Tajvan jako stát. Jak byste to posoudil? Paní Fajon. Já také mám jenom slova uznání pro vaši práci a cením si eh, naší dlouholeté spolupráce. Odpověď je podobná jako to, co, kterou jsem dal paní Verža. Jedna věc je usnadnění přijímání nějakého cestovního dokladu a druhá věc je, jak dát cestovní doklad v kontextu mezinárodních vztahů, když ta druhá strana není suverénní stát. Já to opakuji, legálně, nezávisle, nezávisle na tom, eh, že řada států uznalo Kosovo, takže zde my máme nařízení, které platí pro 28 států Unie. To není pro 23 států, takže právně je nemožné aplikovat toto pro Unii. Tudíž zde potom jasné, jsou eh, jasné, jasné možné žaloby těchto pěti států, eh, protože ty neuznali provincii Srbska jako stát Kosovo. Děkuji. A nyní má slovo pan Mamikins. Minuta 30, prosím, Andrejs. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Kosovo bylo vyňato z liberalizace víz poslední, po období posledních deset let na rozdíl od ostatních baltánských zemí. Můžeme pohlížet na dějiny tohoto národa z nejrůznějších úhlů pohledu, ale nemůžeme z Kosova udělat oběť našich rozdílů právě Kosované potřebují bezvízový režim více než ostatní, e, zejména z pohledu Solunské dohody. Všichni uznali, že Kosovo už naplnilo podmínky, aby mohlo být členem tohoto klubu. 95 benchmarků mu bylo nastaveno, ono tu laťku přeskočilo. A proto, e, pokud chceme opravdu šířit princip právního státu a dodržování slibů, které jsou právně závazné, měli bychom přistoupit k liberalizaci víz. Já se domnívám, že Kosovo si zasloužilo, aby s ním byl zacházen jako s budoucím členem EU. Je to jedna z nejvíce proevropských zemí a jednoho dne naše děti Doufám, už se dočkají, dožijí toho, že Kosovo bude součástí naší rodiny. Nevyhovuje mi, že vidíme takovouto eh, do neba volající nespravedlnost. Eh, a ještě mimochodem bych rád ocenil vytrvalost kolegyně Fajon v té záležitosti. Paldies, Děkuji, milý kolego. A nyní dám slovo paní Tomašić. Máte minutu, prosím. Lijepa, gospodine predsjedavajući. Liberalizacija viznog režima jasno... Děkuji, pane předsedo. Zrušení vízové povinnosti vysílá jasný signál eh, občanům třetí země, že Evropská unie vnímá jako partnerskou zemi. Já si myslím, že pokrytecké hovoříme zde, pokud zde hovoříme o, ev, evropských předpokladech. Je to o to více pokrytecké, když se zamyslíme nad tím, že Kosovo naplnilo všechna kritéria. Pokud splnění kritérií bylo pro nás tak důležité, a já si myslím, že to pro nás důležité bylo, tak potom by měly být všechny překážky vyřešeny po splnění podmínek. A my zde opět už hovoříme o mezinárodním statutu. Ano, jsou zde členské státy, které neuznaly Kosovo. Ať už se vám to líbí nebo ne, Kosovo je státem a je naší odpovědností, aby, aby to byla pro nás partnerská, přátelská země. Nemůžeme ji sabotovat tím, že budeme pokrytečtí a sobečtí. Děkuji. Děkuji. Od pana Rubika je zde modrá karta. Přijímáte? Milá kolegyně, modrá karta od pana Rubika. Přijímáte, prosím. Eh, Já vám děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je důležité si uvědomit, že opravdu kritéria jsou naplněna a tak tomu v současné době opravdu je. Ale co to pak znamená v poměru k povolením pobytu? Tady si to musíme zcela jednoznačně rozdělit. Výzum je důležitým nástrojem, chom umožnili Evropské unii postupné eh, zbližování s Kosovem. Kolega, ovo, o, já myslím, že se ovdje radi o politikanstvu Vážení kolegové, já se domnívám, že se z toho stává politická otázka. Byly zde země, které měly mnohem více zločinců, situace v těchto zemích byla horší a přesto jsme přistoupili ke zrušení vízové povinnosti. Myslím si, že je to všechno o politických důvodech. Děkuji. Děkuji, kolegyně. Nyní má slovo pan Selimovič. Minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je zde jedna věc, které nerozumím v rámci této debaty. Často kritizujeme nějaké země za to, že nesplnili podmínky, že eh, říkali jedno a udělali druhé. Ale v případě Kosova se takhle chováme my a jak si tohle můžeme zdůvodnit, tomu nerozumím. My jsme nastavili podmínky, kritéria, kritéria, která má Kosovo splnit. Bylo to zřejmé. Tyto podmínky byly specificky nastaveny a Kosovo je splnilo. Kos- komise vše vyhodnotilo a nyní naše reakce je jaká? Nulová. Je to něco, co snižuje naši důvěryhodnost. Když už jsme nastavili podmínky, tak musíme jednat. A já bych opravdu apelovala na radu, aby kruh uzavřela a umožnila zrušení vízové povinnosti. Je to opravdu něco, co poškozuje důvěryhodnost Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a nyní má slovo pan Bild. Máte minutu paní Bild. Takže v podstatě zde ten a paní zpravodajka, když apeluje na zrušení vizové povinnosti, tak podstatě jde na to takovou hyperbolou, ale jak můžeme plédovat pro rozhodnutí podle zásluh, když v poslední době Kosovo, jak to vypadá, eh, si pohrává s ohněm, například 100% cla na eh, dovoz ze Srbska přes dohodu eh, o volném obchodu a jak je to s transformací bezpečnostních složek v armádu, tím porušuje základní akty a navíc Eh, eh, zde v podstatě eh, se říká, že kvůli tomu, že tam mají tu srbskou menšinu, tak nemusí splnit své, zá, hm, své, své závazky, které jsou tam neustále provokace a které Kosovo dělá a tím se více a více odaluje od evropské perspektivy a v podstatě je to stát, který vždy selhal na na svém kontinentu. To prokazuje. Děkuji. A nyní má slovo pan Mandl. Dvě minuty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já se chci vyslovit pro zrušení vízové povinnosti pro Kosovo a hovořím zde za většinu členů Evropského parlamentu, protože jsme již hlasovali o zrušení této povinnosti. Nyní je na radě, aby naplnila slib Evropské unie, který se pojil s kritérii, která mělo Kosovo splnit. A Kosovo je splnilo. Všichni víme, že je zde šest různých států na jihovýchodně Evropy, 80 milionů obyvatel a jenom 10 1,8 milionů nemá možnost cestovat bez vízové povinnosti. Zároveň také i chci říci, že i občané Kosova musí mít tuto možnost. Zároveň musíme bojovat pro, za boj proti korupci, ale občané těchto zemí musí mít naplněna tato práva. Nejde o to jet se někam přestěhovat nebo pracovat jinde. Jde pouze o poplatcích, která musí všichni platit, pokud cestují s rodinou a musí žádat o víza. O to zde jde a je to výraz toho, že Evropský parlament stojí za kosovským lidem. Děkuji, pane Mandl. A nyní má slovo pan Picula. Minuta 30, prosím. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Děkuji, pane předsedo zrušení vízové povinnosti bylo představeno v roce 2012 a po čtyřech letech se zjistilo, že Kosovo splnilo většinu podmínek v roce 2016, následně splnilo podmínku týkající se právního státu, podmínka týkající se uh, Vymezení hranice s Černou horou byla splněna až loni, ale to nic nemění na tom, že kosovští občané jsou stále více frustrováni svojí izolovaností a proto bychom neměli být překvapeni, pokud Kosovo jednostranně zavede clo třeba na dovoze Srbska. Nejde o samozřejmě dovoz zboží, ale i v tomto kontextu je potřeba otázku vízové povinnosti vnímat. Evropská unie musí postupovat jednotně a dodržovat vlastní pravidla. Nemělo by to být politické téma a nemělo by být navázáno na další agendy a další vyjednávání. Občané Kosova musí požívat stejných práv jako ostatní na západě Balkánu. Děkuji. Děkuji, kolego. Nyní má slovo pan Kolumbie. Minutu máte, pane. Prosím. Dnes opět eh, zde pět států eh, se důvodně neuznali Kosovo jako stát. Eh, nezávislost, připomeňme si, to je pouze důsledek barbarského bombardování srbského lidu před 20 lety s i e, zde e, tedy osvobození od vizové povinnosti pro občany Kosova. Tedy to bude další krok směrem k přistoupení do EU, což my odmítáme zde zcela formálně. Vy hovoříte sami za sebe a říkáte, jaká kritéria. No ale je to přece nepřípustné zacházení vůči lidským právům. Jak zachází tedy s lidskými právy? Kosovská vláda přece zde my nepotřebujeme takový pseudostát mafiázní, mafiozního islámského charakteru podle zprávy amerického ministerstva zahraničí. Je to stát, který je agresivní, provádí různé agrese, diskriminuje ve svých institucích, v sociálních službách a dokonce i za strašuje, zastrašuje Srby v Kosovu, aby mohli mm, praktikovat své vyznání, křesťanské vyznání. Takže já bych řekl, že vůbec e, tyto kroky Kosova nejdou směrem ke usmíření národů bývalé Jugoslávie, což jsou pro nás, pro všechny zpřízněné národy. Děkuji. Děkuji, kolegové, prosím, respektujte čas, 20 vteřin. Navíc to je docela hodně. Já tedy budu muset teď dbát na čas. Paní Bord má minutu 30, prosím. It is high time. Nastal nejvyšší čas, aby Evropská unie a zejména její členské státy uznali své závazky vůči kosovským občanům kterým slíbili, že budou moci po splnění podmínek cestovat bezvýzově po EU. Kosovo je mladá země, která se ze všech sil snaží po e, příšerných etnických bojích e, nastolit novou kapitolu svých dějin a naplnit všechny podmínky EU, aby dosáhla na liberalizaci víz. A není to férové, protože Ukrajinci ti dosáhli na liberalizaci víz mnohem rychleji, protože se to Evropě hodilo. Já to nikomu nevytýkám, ale vůči Kosovanům to není fér. Kosované jsou velice mladí, jsou tam i mladí podnikatelé. Já vidím občany, které, kteří mají aspiraci spolupracovat s Evropou, přidat se k evropskému projektu. Rada vysílá nesprávný signál tím, že vše blokuje. Tito lidé se cítí frustrovaní frustrovaní a i zklamaní Evropskou unii. Oni se snaží o mír a přitom jim vše mizí z obzoru. A my je potřebujeme jako součást mírových snah. Kam oni se v opačném případě obrátí. Já jsem zdrcená tím, co jsem zde slyšela, když lidé volili eh, slovník. Já mám například v Manchesteru kosovany, eh, kteří u nás žijí a pracují. Zároveň v Kosovu je takový park míru, kterému se říká Manchesterský park. Když je urážíte, urážíte všechny Kosovany a styďte se. Eh, Děkuji. Tady je paní Bortier na vás modrá karta od pana se Přijímáte ji? Um, Já odmítám diskutovat s panem Soršněsem, eh, s tímto rasistou zde, takže to odmítám. O tohoto pána ji odmítám. Takže pane Sošněrsi, tady máte procedurální připomínku tedy? Já chtěl tylko obrožit... Já bych jen rád požádal, zda eh, to, co paní Ward řekla, eh, ladí s pravidly. Ona přece podporovala sankce nedávno vůči mně. Je přípustné, aby takto reagovalo na eh, jiné poslance tím, že jim říká mizogin nebo rasista, aniž by k tomu měla důvod? Grazie, kolega Děkuji, pane kolego Soštěrci. Takže dobře, já to předám předsednictvu, určitě vám eh, předáme odpověď. A nyní catch the eye. Já jsem obdržel pouze jednu žádost od paní Šujci. Prosím, přijímám tuto žádost. Řekli, je se Já souhlasím se všemi, kteří zde už prohlásili, že nastal nejvyšší čas, aby i pro Kosovo byla zavedena liberalizace víz. Je škoda, že se zde hovoří o Kosovu co by provinci. Je to přece už stát, který mnozí uznali. A z důvodu vnitřních politických důvodů někteří tuto pravdu odmítají. Kosovo, a to je fakt, naplnilo všechny podmínky a e, požadavky a rovněž i v otázce hranic. Zabývají se i legislativními návrhy pro potírání korupce. Je mi osobně nesmírně líto, že vidím, že se toto jednání vnímá jako jakýsi nátlak na některé země v radě, které by měly liberalizovat eh, vízový režim. Jedná se o záležitost, která je prostě důležitá pro mladé Kosovany, kteří by měli mít možnost cestovat po Evropě a seznámit se s Evropou. Evropský parlament i Evropská komise jsou pro. Tedy přesto, že si to nechceme tak představovat, tak bychom tu tlak měli vyvinout. Děkuji, není možné žádat o blue v Catch DI a nyní dám slovo panu komisaři, aby mohl zareagovat. Prosím. Děkuji, pane předsedající. já bych chtěl poděkovat za tu velice zajímavou debatu. Jsem opravdu moc rád, že Evropský parlament vnímá a chápe důležitost zájmu na učení pokroku v této věci. Jak už jsem říkal, nejde jen o to chovat se spravedlivě vůči Kosovu a jeho orgánům a jeho občanům. Ale jde i o stabilitu a bezpečnost v regionu. Nemůžeme přece opomíjet širší kontext, o něž zde jde. Ani výhled této země do budoucna musíme zajistit užší spolupráce, abychom občany Kosova přiblížili. Nemůžeme odkládat a odsouvat konečnou čáru. A navíc Kosovo se svými evropsky smýšlejícími občany by se mohlo od nás odvrátit a hnát se opačným směrem. A já s politováním konstatuji, že nebylo možné nalézt dohodu zatrvání tohoto funkčního období. Doufám, že se podaří dohodu dokončit v co nejkratším horizontu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní poprosíme zpravodajku paní Fajon. Děkuji, pane předsedo, děkuji za Eh, vaše podporu. Děkuji stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří mají za to, že Kosovo si zaslouží zrušení vízové povinnosti. Děkuji těm, kteří mají své pochybnosti. Pro zrušení vízové povinnosti není potřeba, aby došlo k uznání státu. Je třeba uznání cestovních dokladů. Nejde o nic jiného než o turistické cesty, studijní pobyty, krátkodobé pobyty. Jinak dojde k větší izolaci a podnítí se zoufalství nad tím, že Evropa nekoná tak, jak slíbila. Kosovo naplnilo požadavky Evropské komise ještě v širším rozsahu než ostatní země západního Balkánu. Evropská komise to konstatovala, Evropský parlament to konstatoval. A pokud nyní řeknete, Kosovo neplní podmínky, tak budete prostě zkrátka a dobře lhát, budete se chovat nezodpovědně. A já bych chtěla apelovat na evropské vlády, aby dodržovaly smlouvy. Jsou zde dané podmínky, zrušení vízové povinnosti je zde dána většina. Není zde potřeba jednomyslnost, měli bychom zastavit tuhle hru a politike, politikaření a konat. Zítra budeme hlasovat a zajistit e, první čtení. Není to konečné hlasování, ale to je velice důležité hlasování, kde budeme chtít ukázat evropským vládám, že my v Evropském parlamentu jsme připraveni a chceme konat. Je to z našeho hlediska signál, že my dodržujeme své sliby a nyní musí slib dodržet rada, že jí záleží na mladých lidech, na lidech, kteří trpí izolací po zbytečně dlouhou dobu. Děkuji. Děkuji La discussione è chiusa. La votazione si... Děkuji. Jsme uzavřeli hlasování a tím jsme skončili rozpravu. Hlasovat budeme zítra. Nyní podle programu máme zprávu pana Maňky, což je odhad eh, příjmu a výdajů na finanční rok 2020, sekce 1, Evropský parlament. Nebylo bylo řečeno, že v tomto okamžiku náš zpravodaj není přítomen, tedy pan Maňka chybí, takže dám slovo nyní EPP eh, e a to panu Rubikovi na tři minuty, prosím. <laughs> yes, Ma Manka is the first one, but he's not here with us, <laughs> unfortunately. Uh, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám uh, obrovskou radost, že se um, dnes uh, rozprava vede o evropském rozpočtu. Čelíme obrovské nejistotě. Do dneška stále nemáme ponětí, co se odehraje v kapitole Brexit, jak to dopadne, například za 48 hodin, ale přesto jsme přesvědčeni, že my bychom rozpočtově měli být připraveni třeba i na chaotický, na tvrdý Brexit, ale zároveň i na variantu toho, že Britové v Evropském parlamentu setrvají, což by samozřejmě bylo naší první prioritou. Přirozeně jsme z tohoto důvodu s předsednictvem Evropského parlamentu jednali a trvali jsme na úsporách. Celkem jsme našli 18 milionů a o to jsme náš rozpočet zkrátili v dialogu s generálním tajemníkem a proto je důležité zde zdůraznit, abychom v první řadě bojovali s fake news v předvolebním boji a rovněž s falešnými zprávami. Proto jsme založili novou skupinu, která se může aktivně účastnit tohoto boje a boje pomocí dobrého zdůvodňování všeho a uvádění faktů. Tam si rozhodneme, co bude základem pro transparentní a upřímné podávání zpráv a výměnu názorů. Máme zároveň i bod týkající se statutu ehm, poslanců. Máme tam ten dobrovolný penzijní fond, sice máme právo v oblasti toho, co máme přislíbeno institucemi. Já se bohužel nemohu nějak zbratřit s rozhodnutím předsednictva takto k tomu přistoupit. Na druhé straně se rozhodlo, že se ty paušální částky stále dále budou, um, budou pojednávat jako paušály, abychom se neutopili v byrokracii. Ono vše opravdu je provázáno s tím, že kdybychom museli vše vykazovat, tak bychom si zároveň museli najmout na to nějaké síly. Tedy přece jen musíme spoléhat na osobní odpovědnost každého poslance. Tady se proto domnívám, že přirozeně, kdyby skutečně se z Brexitu stal eh, tvrdý Brexit, tak to je 6,1 poslanců a tím pádem budeme muset provádět ta určitá rozhodnutí, která si zde nastavujeme. Pro mě je problémem i genderové rozdíly v odměňování. Zjistili jsme, že například asistentky jsou odměňovány jinak a přitom všichni pracují seriózně a stejně dobře, proto by si zasloužili stejné odměňování. A tady by právě by měl jít Evropský parlament vzorem. I lékařské služby eh, by zde měly jít eh, příkladem sekretariáty a vše by mělo být přiměřeným způsobem i zohledněno eh, při propočtu odměn. Pak delegace a mise. Tam často je to velice velkoryse řešeno, ale myslím si, že by bylo lepší si důkladněji promyslet, koho na tu misi sebou bereme, tam by se dali najít další možnosti úspor nákladů. Děkuji. Nyní dostává slovo na 6 minut pan zpravodaj, pan Maňka. Yes. Děkuji vám, paní předsedničko. Děkuji, paní předsedkyně, za flexibilitu Vážené kolegyně, kolegové, při tvorbě rozpočtu Evropského parlamentu se musíme soustředit na naše hlavní poslání a optimálně využívat zdroje na zlepšení legislativní práce. Věci, které s naším posláním nesouvisejí, je třeba z rozpočtu maximální mírou vyloučit. Přesně před deseti lety jsem, co by hlavní zpravodaj pro rozpočet všech evropských institucí, byl, měl stejný úkol. Tehdy tam jsme neplánovali dost důsledně, nekomunikovali o dostupných překladatelských kapacitách a tak jsme si sami stáli v cestě efektivnímu využívání prostředků. Instituce, která zajišťovala překlad, často zadávala automaticky překlad externím spolupracovníkům, aniž by se přesvědčila, zda nemá někoho, kdo to může udělat zde od té doby jsme už ušetřili 10 milionů eur ročně a mnohé se zlepšilo. Přesto však stojí za to se podívat, jak funguje spolupráce mezi institucemi. Volné kapacity jedné instituce by měly být automaticky k dispozici těm ostatním institucím. I tam jsou mnohé rezervy. Kolegyně, kolegové, společně bojujeme za vyšší růst, zaměstnanost a kvalitnější životní úroveň občanů. Někdy si ale sami do této cesty klademe přestánky, eh, překážky. Někteří asistenti místo, aby smysluplně pracovali, spíše eh, pásovou výrobou přicházeli s otázkami na komisi. Hlavním důvodem bylo, že se zde na určitých webových stránkách takto právě pohlíželo na aktivitu poslanců a mm, mm, počet otázek v roce 2015 dosahoval až 17 set měsíčně. Odpovědi zaměstnávali přes 100 lidí na komisi a v parlamentu. Náklady 13 milionů eur. Já to říkám zdráhavě, ale ono nejde přece o to, aby pak někdo nakonec konstatoval, že ta otázka je do počtu. Navíc i když ta otázka byla položena, odpověď nemusí být hodnotná. Za poslední tři roky se podařilo tento problém vyřešit a snížit počet otázek o 9 tisíc ročně, což znamenalo úsporu 7 milionů eur ročně. Já bych rád poděkoval vám, vážení poslanci rozpočtového výboru, že jste v pondělí velkou většinou podpořili návrh ukončit proces takzvaného ústního vysvětlení hlasování což bude znamenat další úsporu milionu eur ročně, což bude znamenat, že už se nebude muset tlumočit do všech jazyků vystoupení, které jsou přece určené pouze pro posluchače v naší vlastní zemi. Máme přece i jiné nástroje, jak můžeme vysvětlit, proč jsme hlasovali tak a ne onak. A takto si snížíme byrokracii. Chceme rovněž snížit náklady na cesty mezi Bruselem a Štrasburkem a Luxemburgem. Na, Lucemburskem například pomocí videokonferencí. Chceme rovněž pomáhat akreditovaným asistentům, kteří pracují a e, pak eh, z důvodu volebního období jim chybí doslova pár dnů, aby měli nárok na svá sociální a důchodová práva. Chceme, aby i stážisti měli pokryté životní náklady. Někdy v Evropském parlamentu, ale i v jiné instituci může dojít k psychickému či sexuálnímu obtěžování, které působí trauma a v této oblasti se bez profesionálního mediátora či psychologa neobejdeme a jsem rád, že i zde jsme našli řešení. Eh, dlouhé měsíce jsme se zabývali zjednodušením postupu pro schvalování rozpočtu. Nyní už jsme téměř před finišem a já doufám, že už noví poslanci po volbách to dotáhnout do konce. Díky tomu ušetříme lidské zdroje i finanční prostředky. Rozpočet stojí na předpokladu odchodu e, Spojeného království z EU na základě dohody. Pokud by došlo k tvrdému Brexitu, případně kdyby e, Spojené království setrvalo, bude vše muset být upraveno rozpočtovým postupem. Dnes už víme, že mnozí občané hlasovali pro odchod z důvodu dezinformace a falešných zpráv. Proto je o to důležitější umět vysvětlit úspěchy Unie. Jedním z nástrojů, jak přiblížit EU lidem, aniž by zde všichni museli přicestovat, je vydat se právě za nimi, do jejich regionu. Začínáme budovat taková eh, výstavní parlamentária, takové pre prezentační zařízení, které se mohou vydat do různých regionů a zábavným způsobem přiblíží práci a reálné výsledky evropské spolupráce. Zejména pro mládež ve školách to bude přínosem. Děkuji všem stínovým zpravodajům ze všech politických skupin, rovněž i mým spolupracovníkům a poradcům z důvodu blížících se voleb do Evropského parlamentu jsme vše museli zrychlit, pracovat do noci, pracovat o víkendu. My zaměstnanci pracovali dobrovolně z vlastní iniciativy. Nevěřili byste, jak obětavě dokážou někteří lidé pracovat přes to, že je jim známo, že po volbách zde už skončí. To jsou lidé, kteří se rozhodně nestratí v životě. To je moje poslední vystoupení eh, po eh, těch letech zde v této sněmovně a já jsem byl rád, že jsem mohl přispět k budování Evropy takto. Já jsem eh, vděčná vám a vše dobré. Na dvě minuty má slovo paní Gardia Zabal Rubial. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Maňkovi za realizovanou práci, že tak eh, rychle mm, můžeme odsouhlasit tyto odhady a děkuji za těch 15 let v parlamentu. Vzhledem k tomu, že končí legislativní období, tak také musíme toho využít, abychom si udělali takovou bilanci za těch pět let my jsme opatrně řídili naše finance, byli jsme obezřetní, opatrní a i jsme se přizpůsobili novým okolnostem, třeba když bylo třeba zvýšit bezpečnost našich budov, bojovat proti fake news a byli, museli jsme se i přizpůsobit nové realitě, to znamená 27 státům do budoucna. Když hovoříme o rozpočtu, tak je to rozpočet na administrativu. Jehož cílem je efektivně čerpat zdroje, které jsou k dispozici, abychom splnili náš cíl, to znamená přijímat legislativu. My jsme legislativní orgán takže my musíme být příkladem a nám se podařilo toto, i když nás to hodně stálo. Například v roce 2013, když eh, mezi skupina pro mládež zahájila kampaň, kde jsme chtěli, aby parlament se zavázal, že bude platit důstojný plat eh, svým stážistům a nám se, eh, nám hm, to trvalo pět let, než se to podařilo. A také boj proti sexuálnímu obtěžování, také to bylo velké úsilí, ale díky hnutí Me Too zde v parlamentu a díky konkrétním poslancům a poslankyním jsme mohli předložit na stůl katalog opatření pro boj proti eh, obtěžování a za eh, rovnost, rovnost. Tady zase musíme dávat příklad a není možné, aby v tomto parlamentu, abychom abychom tedy eh, měli problém tedy s Eh, s opatřením, které se týká eh, rodičovské dovolené a mateřské dovolené. Takže eh, zde musíme upřímat tato opatření, abychom byli hodni 21. století. Zde v parlamentu děkuji a minutu a půl má slovo pan Kužmiuk. Děkuji bardzo, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Já, když se chci účastnit této rozpravy o příjmech a výdajích Evropského parlamentu na rok 2020 za evropské reformátory a konzervativce, chci zdůraznit, že se jedná o poslední rok toho rozpočtového výhledu a proto je třeba zachovat opatrnost a dodržovat finanční disciplínu. Proto mě zneklidňuje návrh navýšit administrativní výdaje o více než 4,1 2,3 a po zohlednění inflace je to přes 2 ve srovnání s rokem 2019. Jedná se o částky větší než 2 miliardy eur. Nepřesvědčuje mě koncept rozšíření diplomatických služeb, například v Indonésii či v Etiopii, protože tam už přece máme unijní zastoupení jsem rád, že se schválil návrh na jediné sídlo Evropského parlamentu, tím bychom mohli ušetřit až, až to 114 miliard eur ročně. Chceme zároveň zdůraznit, že je třeba respektovat důchodová a sociální práva akreditovaných asistentů a umožnění jim účastnit se důchodového systému parlamentu po dvou volebních obdobích. Rovněž mm, účetní dvůr e, vyjádř, se vyjádřil e, k dobrovolnému penzijnímu systému a reagoval tak na změny, se kterými jsme či návrhy změn přišli my. Děkuji. Two minutes, Madam Yatamaki. Arvoisa... Děkuji na dvě minuty paní Jatemaki. Děkuji. Já bych. My máme hodně různých požadavků na transparentnost ostatních, na úspory a my bychom se měli chovat stejně. Bohužel rozpočet parlamentu je eh, dost napjatý, musíme šetřit. Moje skupina eh, především eh, má velký zájem na transparent, o transparentnost, otevřenost a opatrné nakládání s prostředky. Jeden z důležitých faktů ve prospěch transparentnosti je, aby, par, aby naše politika, eh, realitní, realitní politika, politika budov, tedy nevedla k tomu, že si budeme budovat nějaké památníky. Někdy se děje to, že v podstatě se potom dají do rozpočtu nějaké položky a nakonec se to převede, jde to na budovy a eh, tato eh, politika, která se týká zprávy budov, by měla být v rozpočtu, měla by být souladu s rozpočtovými pravidly. Další bod. Eh, zvyšující se náklady na stav, na zaměstnance. No, je to 6% a Takže to se týká především povyšování na vyšší eh, stupně platové, na, týká se to i korekce, korekce podle inflace, ale i se otevírají nové, nová místa, nové posty. Chci poděkovat zpravodajovi panu Maňkovi na závěr. S ním ta spolupráce byla snadná, stejně jako s ostatními stínovými, a také chci uvést, že eh, možná je to asi po, po, naposledy, kdy hovořím zde ve sněmovně, protože nebudu kandidovat. A ještě bych chtěla říct, ano, úspory, transparentnost, to jsou zásadní, poněvadž pokud to neuděláme, tak nebudeme schopni se postavit budoucím výzvám. Děkuji. Thank you and we of course wish you well. Děkuji a přejeme vám hodně štěstí do budoucna. V tuto chvíli prosím na minutu a půl paní Trepl. Dobrý večer, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Já hned eh, začnu tím, že budu pokračovat v duchu paní kolegyně Jetemaky. Pro nás je transparentnost a vůle upravovat velice důležitá, kdykoliv jde o parlamentní rozpočet, ale zároveň jsme i toho názoru, že potřebujeme takový rozpočet, který nám umožní kvalitně pracovat. Proto musíme mít odpovídající zdroje. Doposud se parlament snažil držet konceptu 2% a pak to jaksi ukočírovat tak, aby většina peněz směřovala na věci, které prospívají občanům a nikoli pro nás samotné, což je eh, mm, chválihodné, ale zároveň musíme mít nějakou vnitřní rovnováhu mezi zájmy politických skupin, námi poslanci, ale i administrativou. Pokud tam je příliš silné pnutí, tak z toho vzniká jenom nepohoda a tam se to musí spravit. Parlament chce být stižádostivý a zároveň, když tedy hovoříme o e, finančních prostředcích, e, když například nepotřebujeme určitý jazyk, tak bychom je mohli nenahlásit a tím bychom mohli ušetřit. U cestovného a u misí tam už se rozhodujeme, že se budeme soustředit na určité kolegy a nebudeme brát všechny a i na krátkých trasách nemusíme vždy létat business třídou. Tím se dá mnohé uspořit, přesto ale se musíme snažit, aby těch peněz na kvalitní práci bylo vždy dost. Děkuji. Pan Vigas zde není přítomen a proto pan Vali nyní na minutu. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že demokracie má svoji cenu ano, ale je to problém nejenom ceny, ale i mrhání, které většinou je spojeno s demokracií. A za těchto pět let eh, v tomto parlamentu já jsem viděl řadu plítvání hm, na například různé ty nadace eh, evropských stran. Na příští rok eh, máme rozpočet s, 73 eh, milionů euro na, na celou legislativní období, tedy se vynakládají miliony na tyto strany a ten rozpočet přejde z miliardy 700 300 milionů v roce 2014 na 2 miliardy, více než 2 miliardy. Takže chápete, že asi těžké vůbec vést nějakou kampaň, a postavit se eh, eh, občanům a eh, říkat, vědět zároveň, že se zvýšily náklady a navíc ještě nás čeká možný Brexit, takže 54 méně poslanců a přesto všechno budeme zvyšovat náklady a výdaje. Takže já si myslím, že bohužel, pokud to takto půjde, tak tento parlament nemá budoucnost. Děkuji. Pan Ellison na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes hovoříme o výdajích a příjmech Evropského parlamentu finanční, za finanční rok 2020. Eh, rozpočet je v tuto chvíli o 4 vyšší. Jsou to desítky milionů euro. To jsou ohromné částky, které potřebujeme na evropské povědomí, evropské hodnoty a šíření těchto hodnot. V členských státech eh, byly zřízeny mobilní provozovny těchto eh, institucí. To jsou velice náročné podniky, které zkrátka jenom vymývají mozky evropským občanům. Je to ohromná hrozba, o které hovoříme, hrozba pro evropské hodnoty. A paní předsedkyně, příjezd migrantů z muslimských zemí má ohromné dopady islám není slučitelný se, se s evropskými hodnotami a svobodami. A nad tím se musíme zamyslet, když hovoříme o rozpočtu. My jsme zmeškali řadu příležitostí, pokud jde o úspory. Platy nebyly sníženy evropským poslancům. Proč tedy nedošlo k tomuto snížení? co penze. To bude stát stovky milionů euro. Evropský parlament se sám o sebe stará velice dobře. A hele, až tak dobře, že je třeba najímat další zaměstnance. To jsou ti, kteří budou jezdit na cesty do Afriky a Asie. To je šílenství, paní předsedkyně. V tuto chvíli nás čekají volby. A je to doba, kdy evropští občané trestají evropské elity. Čeká nás velká čistka. Děkuji. Pan Fernandez na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat a hlavně chci poděkovat zpravodaji, který odvedl vynikající práci při svém působení v Evropském parlamentu vypracovávání evropského rozpočtu není nikdy snadné, respektive rozpočtu pro Evropský parlament a je to o to těžší v dobách před volbami, jelikož se předkládají pozměňovací návrhy, ačkoliv jsou třeba nepřijatelné, jen se neustále objevují další a další. Takže gratuluji panu Vladimíru Maňkovi, gratuluji i stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na celé této věci. Vždycky jsme trvali na zajištění maximální transparentnosti. Zároveň však potřebujeme odpovídající financování, aby se podařilo za trvání funkčního období dosáhnout vynikající výsledků. Lepší právní úprava přináší vysoké náklady na její zpracování. Já si myslím, že jsme odvedli v Evropském parlamentu opravdu dobrou práci. Za přispění vynikajících spolupracovníků. Naštěstí se můžeme spolehnout na vynikající spolupracovníky a útvary. Jsem pro snížení výdajů určitě, ale nemůžeme eh, takto konat v rozporu se základními principy, jako je multilingualismus. Přece potřebujeme překlady. Pochopitelně je možné dosáhnout úspor a my jsme se snažili těchto úspor dosáhnout, ale to nesmí nikdy podkopat princip vícejazyčnosti, který zde panuje. A máme zde parlamentárium na Evropský dům historie, celou řadu výstav, které se pořádají. To jsou pochopitelně náklady, ale zároveň je to způsob, jak sdělit lidem, čemu se věnujeme a je to způsob, jak šířit naše hodnoty. Musíme tedy hovořit o přísném zacházení s rozpočtem, transparentním přístupu k rozpočtu, ale je třeba zajistit prostředky, které nám umožní dosáhnout našich cílů. Děkuji a prosím pana Howarda na dvě minuty. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. A rovněž děkuji panu Vladimíru Maňkovi za jeho práci v roli zpravodaje. Také děkuji Vladimírovi za to, že byl vynikající kolega a vynikající přítel v rozpočtovém výboru za poslední dva roky. My byl výborným kolegou. Já jsem chtěl upozornit na odstavec 31. Zde se pojednává o parlamentních asistentech o těch, kteří ne, nepůsobili v Evropském parlamentu vzhledem k funkčním obdobím třeba jen o několik týdnů méně, působili v Evropském parlamentu o několik týdnů méně, než potřebovali na splnění požadavků pro uh, důchodové zabezpečení. Není možné, aby o tyto možnosti přišly. Nikdo nesmí pracovat zdarma. Navíc je zde další otázka, a to je eh, boj proti sexuálního, sexuálnímu eh, obtěžování. Říká nám Eurofor, že se dá tento parlament přirovnat eh, k americkému kongresu což je ohromná země, ale demokracie má vždy svoji hodnotu a pokud ta hodnota není, nestojí za 4 eura za občana za rok, tak máme opravdu velký problém. Za to se musíme postavit. Pokud bude problém, tak můžeme to druhé křeslo škrtnout. Pan Macron, pokud má eh, opravdu vážné úmysly, tak nám může pomoci takovýto návrh prosadit protože jako jediný může. Myslím se však, že je nutné zajistit, aby vícejazyčný parlament eh, pokračoval tak, jak to je v tuto chvíli. Poslanci Evropského parlamentu musí, musí eh, oslovit i své země ve svém jazyce. A já doufám, že tomu tak bude, protože není možné abychom řešili otázku financování dříve, než, by, abych, než řešíme otázku samotného fungování, které má to financování podpořit. Děkuji a prosím pana Depréze. Děkuji, paní předsedkyně. I přes kvalitu práce našeho zpravodaje, pana Maňky, kterému děkuji, a našich stínových, a především kolegyně Anelí, tak já neskrývám, že jsem překvapen když vidím tuto dohodu, eh, samozřejmě beru na vědomí, že došlo ke snížení o 18 milionů euro, tak jak to eh, získal rozpočtový výbor, eh, výbor hm, ve srovnání s původním návrhem generálního tajemníka, jak, jak to odsouhlasilo byro. Je to podle mě nedostačující, je to malé. Já myslím, že bychom, my by, ale bychom měli si uvědomit, že zde máme eh, velk, nové okolnosti, máme zde inflaci a když vidím, že třeba eh, prostředky na odměny eh, personálu se zvyšují o 6% příští rok, tak já si kladu otázku, jaká, jak kvalitní byly naše odhady inflace, a nebo se ptám, zdali něco se zatím neskrývá za tím zvýšením. A co mě zneklidňuje především? Především mě zneklidňuje úmysl parlamentu zvýšit svoji činnost a diplomatickou přítomnost v některých zemích, například v Indonésii a v Etiopii. A zásadněji, i když máme ambasády členských států Evropské unie v těchto zemích a Máme zde eh, zastoupení, které je nákladné, máme zde tedy EOS, eh, máme Evropskou diplomatickou službu, tak já nechápu, proč ještě navíc parlament by tam měl být přítomen. A vůbec ani eh, nejsem nadšen, na rozdíl od kolegy Maňky, když vidím, jak se množí různé ty miniparlamentária, ta centra excelence, které se etablují ve všech zemích EU nyní. Je zcela zásadní, já to uznávám, abychom zavedli výkonné mechanismy, abychom mohli informovat eh, občany o práci Evropského parlamentu a prioritách parlamentu. A já bych raději investoval do lidí než do budov, do kamene nebo betonu, cihel, takže investujme do novinářům a určitě ten, ta návratnost bude lepší než to, co nám dají cihly jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako obvykle ve výboru pro rozpočet vždycky souhlasím se slovy pana Depréze. Nicméně, jenom jednu další věc bych rád doplnil poté co poděkuji panu Mankovi za jeho zprávu, poněvadž vím, jak složité je dosáhnout kompromisu mezi předsednictvím, rozpočtovým výborem eh, a všemi ostatními. Takže skvělá práce, pane Manko. Děkuji. A jenom jedna věc. Je se týká dalších pracovních míst pro politické subjekty. My jsme si přáli 76 Eh, o 76 víc pracovních míst pro politické skupiny a v krásně kamuflovaném, kalibrovaném manévru prosadili svou. Ale přesně toto pak živí všelijaké brexitáře, žlutovestaře a další. Vážení kolegové, snažme se eh, jednat proti tomuto diktátu a omezit eh, od nenažranost představitelů stran, protože jinak by nás historie podepsala, po, eh, popsala jenom jako průměrné politikáře. Děkuji. Dvě minuty, pan Arnold. Děkuji, paní předsedkyně. Tady tohle by se mě vůbec nemělo týkat, ale bohužel se mě to stále týká, protože tak jako tak bude Británie ještě přispívat do rozpočtu Evropského parlamentu více než 2 miliardy eur. Je skvělé tam mít paragraf 25, který volá po skončení cestovního cirkusu, ale říká se eh, na svatýho dindy, možná někdy. A Ehm, vidíme, jak je všechny výbory, všechny tělesa politická se přesouvají tam a zpátky neustále Prostě protože to, tento orgán nemá pravomoc říci, kde bude zasedat. To je ten rozdíl ehm, mezi, eh, od, ve srovnání se s